Usaďte se, prosím. Rád bych pokračoval v našem zasedání výboru. A teď už nemám zasedání in kamera, takže bych rád přivítal všechny ostatní osoby. Ehm, vítám letní přestávky ehm, a měli jsme čas se zrekreovat a teď budeme pokračovat v našem zasedání. Následující 75 minut je věnováno prioritám finského předsednictví rady a eh, rád bych řekl, že jsem velice rád, že mohu přivítat eh, pana ministra Havisto. Vítám na zasedání výboru eh, pro zahraniční záležitosti, jak se říká finsky hýve pejve. To asi tak bude stačit ve finštině. Je skvělé, že jste mezi námi. Pro všechny ty kolegy, kteří byli teď nově zvoleni, je takovou tradicí v tomto výboru, že na začátku předsednictví přijíždějí ministři, kteří prezentují agendu země, která e, předseda e, agendu, kterou se bude zaměřovat, tedy Finsko, předalo štafetu e, předsednictví v době, kdy se nově formují vedoucí stru, řídící struktury napříč institucemi EU. Tento výbor, milý pane kolego, není výjimkou. Teď se také chystáme potvrdit zpravodaje pro klíčové složky. Ehm, eh, kromě pana ministra bych také eh, eh, rád mm, ještě přivítal mm, pana vyslance, vyslankyně Maria Ryslaky, stálou zástupkyně Finska v EU. Vážený pane ministře, tento náš výbor je určitě připraven spolupracovat s vaším předsednictvím v legislativních a politických aspektech agendy. Jde o finanční rámec ehm, a mm, také další politické a ekonomické výzvy. Pane ministře, ehm, Minulý čtvrtek nebo pátek jsme se eh, setkali v Helsinkách. Eh, jsme velmi eh, přesvědčeni o tom, že finské předsednictví velmi dobře využije svých poznatků a zvláště ochrání základní hodnoty a pokročí v mírotvorných aktivitách a mediačních aktivitách. Takže máte slovo a řekněme 15 minut a pak budeme mít výměnu názorů s kolegy. Pan minister musí odejít ehm, zasedání ve, čtvrt, ve tři čtvrtě na šest, protože musí dostat dalším závazkům. Máte slovo. Ehm, Milí Pekare, vítám ještě jednou. Děkuji, pane předsedo Davide. Děkuji za to, že jste navštívil Finsko ehm, a vím, že někteří poslanci také rádi přijíždějí do Finska. Jste vítáni ve Helsinkách. Vážení Vážení, počasí bylo dosud dobré, ano, ale nemohu zaručit další počasí. Nejprve bych chtěl pogratulovat všem vám, kteří jste začali s důležitou prací jako eh, poslanci Evropského parlamentu a také ve výboru pro zahraniční záležitosti. Finsko eh, bude s vámi plně spolupracovat. Mm, jsme velmi otevřeni všem vašim náhledům a radám eh, během našeho předsednictví. Role zahraničního ministra je pro mě také nová, protože jsem už působil v jiných ministerských pozicích, ale měli jsme volby v jaře tohoto roku, vytvořili jsme pětistranou koaliční vládu ve Finsku a mm, jsem, v léto bylo velice plné, velice eh, angažované a měli jsme zasedání v Venezuele v Peru a také bych rád využil příležitost a e, reprezentoval Evropskou unii na zasedání v Kartunu, jde tam o mírotvorné aktivity a také e, v Sudánu, což je, jsou moje dřívější oblast, které jsem se věnoval, když jsem byl zvláštním vyslancem EU pro otázky Darfuru a Sudánu. Jsem přesvědčen o tom, že budeme mít velice intenzivní, zajímavých pět let s parlamentem a e, k finským prioritám během předsednictví.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 to zakotveno i v našem sloganu eh, eh, eh, předsednictví. Trvale udržitelná Evropa, trvale udržitelný vývoj je samozřejmě naší klíčovou otázkou. Ehm, mluvíme tady o oběhovém hospodářství, ale je to také trvale udržitelný vývoj z ekologických a sociálně-ekonomických otázkách. A není tajemstvím, že klima je klíčovou otázkou všech našich úsilí. Ehm, když byla naše vláda vytvořena ve Finsku, tak klima bylo jednou z hlavních témat našeho vládního programu a víme, vidíme, že protože je tomu tak i v jiných vládách, no, objeví se to také. Tyto klimatické otázky se stávají klíčem těchto vládních programů a chceme se postarat o to, aby Evropa naplnila cíle 2050 s klimatickou neutralitou. Naším národním cílem je 2045 ve Finsku mm, a klimatické otázky jsou zcela jistě něčím, na tom, čemu se tato vláda bude věnovat. Eh, také eh, se těšíme na úzkou spolupráci eh, s vysokou představitelkou. Víte, že zahraniční politika, otázky s tím spojené, role předsednictví je trošku jiná. Ehm, ehm, máme takovou podpůrnou roli pro vysokou představitelku EU, máme silný ehm, mandát, mm, také je tu rozpočet. Eh, vysoká představitelka ho může využít hm, a chceme eh, velmi podpořit hm, posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky eh, Evropské unii. Hm, velmi jsme sledovali to, jak posílit tuto bezpečnost také ve světle toho, že je tu celá řada členských států, které jsou také členy NATO. Finsko není. Eh, členem NATO, ale velmi sledujeme také tu spolupráci EU-NATO a eh, chceme ji posilovat a dále sledujeme, jak se postavit novým eh, hrozbám jako hybridní hrozby ve Finsku. Máme takové centrum excelentnosti k hybridním otázkám a rádi bychom také přispěli našimi poznatky k těmto tématům. A když se pak podíváme na dnešní svět, tak celý systém založí na pravidlech obchodní a mezinárodní kontakty se trošku otřásají. Jsme zemí, která je pro tento systém založený na pravidel a pro efektivní multilateralismus. Dnes, když se tak díváme na eh, situaci v Iránu nebo eh, na Mercosur, dohodu Mercosuru, tak eh, mm, vidíme, že obchodní politika je součástí naší zahraniční politiky a veškerého úsilí. To znamená, obchod by neměl nebýt vyňat z ostatních politických cílů. Jedna z otázek, kterou Finsko propaguje ve všech svých vládních programech, ale také v programu Evropského předsednictví jsou naše společné hodnoty e, naše společné zájmy, chceme ochránit naše e, občany, e, zajistit pravidla mezinárodního řádu, ale také jsou to hodnoty jako lidská práva, svoboda projevu, všechny tyto společné hodnoty, které, na kterých je Evropa založena. A myslíme si, že naše zásady nejsou jen tak na prodej. Měli jsme Kimichu zasedání eh, v Helsinkách před eh, pár eh, dny. Toto zasedání končilo mm, obědem se zástupci obhájců lidských práv. Měli jsme tam ženské zástupkyně, obhájkyně těchto práv ve Finsku spolu se zástupci Amnesty International a ostatními organizacemi. A tito lidé se setkali také s ministry Eh, v eh, tomto místě a vyměnili si zkušenosti a řekli si také, co by mohla ještě navíc udělat Evropská unie eh, v obhájení lidských práv a v tom, jak by mohla být ještě na tomto poli aktivnější. Vím, že Evropský parlament mm, je známý tím, že mm, se zasazuje za lidská práva velice ambiciozní mm, lidskoprávní politika a myslím si, že spolupráce mezi, našimi, mezi naší vládou a Evropským parlamentem by mohla být ještě účinnější. A pak jsem už zmínil eh, vůči roli v oblasti eh, klimatických otázek. Ale my ve Finsku si myslíme, že Evropská unie by mohla eh, ukázat cestu mezinárodní řídku v klimatických otázkách a že by mohla mít vůči roli. Tady nejde jenom o to naplnit požadavky pařížské dohody, pařížské umluvy, ale ve světě, kde existuje celá řada zemí, které jsou ještě váhají v těchto klimatických záležitostech, možná máme moc Ehm, předložit argumenty pro to, proč ehm, bychom se měli postavit těmto klimatickým otázkám a ehm, říct, že Evropská unie by měla mít vůči roli také v nízkouhlíkové ekonomice. Ve Finsku eh, jsme zaregistrovali také eh, ty soukromé podniky. Eh, soukromé podniky tyto otázky velmi prosazují. To byla první jednání vládní, kde jsem viděl, že soukromý sektor říká, že by mělo se udělat více v oblasti klimatu, protože Evropa by měla vést všechny tyto klimatické, technologické inovace inovace. A tady vidí i podnikatelské eh, možnosti, které povedou k trvalé udržitelnější ekonomice. Ale toto je také důležité, když se eh, díváme na, eh, na to z pohledu lidských práv mm, například požáry lesů v, Amazon, v, Amazon, v Amazonii Ehm, ehm, pak, když celá řada evropských ehm, vlád sdílí názor, že toto dělá, nám dělá velké starosti a měli bychom být v Evropě ještě aktivnější v této věci. Je to plně provojeno s lidskými právy místních obyvatel mm, a lidí, kteří žijí v těchto oblastech. Bylo mi potěšením vidět, že jak vysoká představitelka paní Morgerini eh, se ujala velmi silné iniciativy. Měli jsme také příležitost vyjádřit naše eh, obavy nebo naše názory eh, před tajemníkem OSN, generálem Guterresem. A když mluvíme o životním prostředí, tak bych rád jmenoval arktickou oblast. Arktická oblast byla jednou z otázek, které v Finsku bylo aktivní a je to jedna z našich priorit. Tady chceme odvést svoji roli předsednictví. Je tady celá řada různých zájmů, které se setkávají v této arktické oblasti. Je tady otázka bezpečnostních zájmů, e, pak je tady zájem navigační v situaci, kdy e, klima se mění. Eh, nové eh, trasy se otevírají, pak je tady zájem vytváření nových telekomunikačních, telekomunikačních eh, tras, struktur a pak jsou tady určité vojenské zájmy v této oblasti. A Evropská unie by se měla být více vědoma této arktické politiky a byla by být aktivnější ve vytváření nové politiky v této oblasti a to tak, aby se arktická oblast nestala nikdy zdrojem konfliktu ve světě. Jedna otázek ještě další směr našeho programu v evropském předsednictví, to je Afrika. Myslíme si, že Afrika je kontinent, který by neměl Eh, být podkopáván z evropské perspektivy. Mluvíme tady o ekonomických možnostech afrického kontinentu, mluvíme o eh, populaci, o eh, tendencích na africkém kontinentu. Tady bychom měli mít diversifikovanější přístup, angažovanost v Africe z ekonomického, ekologického hlediska a společenského hlediska. Ehm, tady by měl být větší prostor pro Evropskou unii, pro ehm, ehm, Africkou unii a měli bychom udělat více společně, protože společně máme silnější instituce Evropská unie a Africká unie. A měli bychom sdílet měli bychom spolupracovat více. A já spolupracuji s Afrikou na rovné úrovni. Nedívám se na ně se zhora ale je to skutečně na eh, rovné úrovni z očí do očí a také se učím z africké zkušenosti. A pak jsem ještě chtěl znovu zmínit eh, Sudán eh, mírovou dohodu. Jak je to důležité pro nás, aby tato věc se stala úspěšnou záležitostí. Teď v Kartunu jsou tam lidé, kteří protestovali na ulicích po dobu půl roku mm, a bylo tady tříleté přechodná dohoda s vojskem a já jsem viděl celou řadu eh, takové nálady z arabského jara, eh, kdy lidé hledali eh, možnosti a mysleli si, že to jim možná otevře takovou novou cestu k mírovému aranžmá. Ale zapotřebí je naší plná, naše plná podpora. A myslím si, že Sudán by se mohl stát příkladem takové mírové části demokracie. No, pane předsedo, možná za, na závěr eh, své prezentace ještě řeknu něco k, mm, financování, nástrojům eh, financování. Eh, Finsko ehm, chce podpořit společný nástroj v rozvoji sousedství a mezinárodní spolupráce eh, v eh, IC, což by dalo větší flexibilitu Evropské unii, eh, tak aby mohla pracovat v zahraniční politice a mm, mohla dostat všem těto otázkám jako klimatické změny, pravidelná migrace a, a cíle trvalého udržitelného vývoje. Měli bychom mít flexibilnější nástroje, které by byly využity ve všech těchto situacích. A konečně jsem chtěl zmínit ještě jedno téma, a to je rozšíření. V Helsinkách eh, jsme eh, měli skupinu šesti v západního Balkánu, včetně Kosova. A eh, v diskusích diskutovalo se s námi a myslíme si ve Finsku, že otázka rozšíření je velice důležitým nástrojem ehm, rozšiřování těchto hodnot a těchto zájmů, které máme, společné zájmy, které sdílíme v Evropské unii. Západní Balkán eh, není vákuum. Pokud eh, tady nebudeme aktivní, eh, tak bude aktivní někdo jiný určitě. A to je důvod, mm, proč podporujeme ve finském předsednictví tuto otázku. Začínáme se jednáním o rozšíření a jednáním o členství Makedonie a Albánie. Myslíme si, že to je velice důležitý krok pro Evropskou unii. A soustředujeme se tady v našich diskuzích mm, přitom na Brexit a Ehm, přitom opomíjíme eh, některé zájmy našich eh, členských států. Neměli bychom zapomínat, že tady máme skupinu zemí, eh, které by mě chtěly stát členy Evropské unie. Pane předsedo, myslím si, že tady svou prezentaci ukončím. Vidím, že už se zvedají nějak některé ruce. Mají mm, poslanci budou mít otázky. Děkuji. Minister, thank you so... Děkuji mnohokrát, pane ministře, za prezentaci. Teď nás čeká 55 minut diskuse. Uděláme si tedy první kolečko vystupující za politické skupiny, pak odpovíte a pak druhé a třetí kolečko. Všichni slovo dostat nemůžou, vím, že mnoho z vás ale chce vystoupit. Než dostane slovo Michal Gáler, předpokládám za EPP, tak já jsem chtěl zmínit dvě věci ve stručnosti. Peko, zmiňoval si politiku v arktické oblasti. Já jsem chtěl doporučit zprávu k arktické politice, kterou přijal tento výbor v roce 2017. Je to asi nejobšírnější zpráva k této oblasti, kterou kdy Evropský parlament přijal. Řada otázek, které jsme probírali v roce 2017, jsou stále aktuální. Oba jsme byli v ve Finsku na radě ministrů zahraničních věcí ve formátu Gemnich a zaznamenali jsme, že kolega Dačič a pan Pečuli, což jeho protišek z Kosovy, se pustili do velmi živé diskuse, ale alespoň to byla diskuse nějaká. Po volbách v Kosovu po 6. říjnu možná vznikne příležitost přivést obě strany k jednacímu stolu. Cokoliv může finské předsednictví udělat, bude vítáno. Začneme Michalem Gálerem na tři minuty. Tak to je vše, co jsem tak zvládl z finštiny. Děkuji. Přeji finskému předsednictví eh, hodně úspěchu. A chtěl bych poděkovat za přehled, který jste nám poskytl mohu eh, z toho vyfiltrovat nějaké kamínky, celé mozaiky, protože vy jste hodně mluvil o perspektivě lidských práv. Tak trošku mám dojem, eh, že eh, je tu řada jednotlivých vlád Evropské unie, které se v otázkách Hongkongu chovají velmi zdrženlivě z oportunistických důvodů a pravděpodobně jsou to i důvody ekonomické. A přitom principy, za kterými stojíme, jsou nesporné. A určitě podporujeme i to, co bylo dohodnuto před 50 lety a sice e, zemi dvou systémů. A otázka zní, jestli byste e, vy nemohl e, podpořit ty základy jako předsednictví. Jestli byste to nemohli trošku ozřejmit, protože jednotlivé vlády tady nemohou tomu vůbec odporovat, pokud něco takového řeknete. Toto byla moje výzva že bychom Číňanům zcela jasně řekli, akceptujte zemi dvou systémů, alespoň za těchto, na těchto 50 let, tak, aby se v Hongkongu mohli volat, ale konat svobodné volby. Velmi bych chtěl podpořit eh, to, co jste říkal mm, eh, ve vztahu ke spolupráci s Afrikou. Dlouho jsem se touto otázkou zabýval mm, eh, máme podnět tady posílit Africkou unii, vidíme tady zajímavý vývoj, volnou mm, zónu obchodu v Africe. A tady otázka zní, co uděláme s EPA, s těmi dohodami o ekonomickém partnerství. Bude to nějak vystřídáno, zaměněno nějakou novou eh, perspektivou, kterou my jako Evropská unie eh, s Africkou unii eh, dlouhodobě vyjednáme zónu volného obchodu. Co budeme dělat v tomto smyslu? Protože tady je celá řada věcí, které ještě nevstoupily v platnost, ale přesto bychom obchod s Afrikou mimo jiné měli dále sledovat a provozovat. Neřekl jste nic k Rusku, přestože Finsko má tak dlouhou hranici s touto zemí. Smíme vycházet z toho, že finské předsednictví i nadále eh, zastává názor, který máme my všichni, tedy eh, sankce, že i v tomto chcete dále pokračovat. A otázka zní, jestli bychom my mohli být nějak nápomocní, eh, nějak v zákulisí, při jednáních o, o propuštění ukrajinských vězňů, ať už jsou to političtí vězni nebo jsou to námořníci, kteří byli zadrženi. Máte tady nějaké dobré kontakty eh, přímo do Moskvy, které by mohly na pomoci? Teď eh, skončím. Eh, ostatní kolegové mají zcela jistě další příspěvky. Děkuji, Tonino Picolo, prosím, za SAD. Děkuji mnohokrát, paní velvyslankyně, pane ministře, vítáme vás v Evropském parlamentu a děkujeme mnohokrát za úvodní projevy. Zahraniční priority finského předsednictví jsou zajímavě namíchané z pohledu zahraniční politiky a klimatu. Finsko v oblasti předcházení konfliktu a urovnávání konfliktu bylo mezinárodně vždy velmi aktivní a zajímalo by mne, jestli chcete posílit tento aspekt i na evropské úrovni. Jedním z hlavních rysů vnějšího rozměru priorit finského předsednictví je i diskuse o možnosti použít Eh, hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů zahraničí. Totež platí i pro dohodu o jednodušším a pružnějším systému vnější dimenze dalšího víceletého finančního rámce. Můžete se k tomu, prosím, pane ministře, vyjádřit obšírněji? Ve finském programu se zmiňuje pouze v obchodním kontextu vícestranný kontext a zajímalo by mne, jak chcete posílit eh, odolnost vícestranného systému obecně, tedy nejenom obchodně? Souhlasím také s tím, co jste vysvětlil velmi dobře v poslední části svého projevu, a to, že se Finsko bude snažit podpořit důvěryhodnou perspektivu rozšíření pro zemí západního Balkánu, které jsou pro nás strategicky důležité. Je to také důležitá priorita pro Rumunsko a Chorvatsko v rámci TRIA, takže jsem velice rád, že budete prosazovat jednání s Albánií a se Severní Makedonií. Přeji vám hodně štěstí během nadcházejících šesti měsíců vašeho předsednictví. Dobrá, děkuji, Tonino. Petra Saslavičos, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítáme vás v Evropském parlamentu. Byl jsem velvyslancem Litvy ve Finsku a musím říci, že jsem velice rád, když si můžeme sejít se zástupci Finska. Naváží na otázku kolegy Gálera o kontaktech s Ruskem. My jsme si všimli, že pan Putin nedávno navštívil Finsko. Máte pro nás nějaké dobré zprávy z tohoto jednání? Diskutovali jste o Ukrajině, například o výměně vězňů či zmírnění situace eh, na východě Ukrajiny? Plánujete nějaké iniciativy? To je jedno téma. Teď další téma. Soustředujeme se na Amazonii a to z velmi dobrých důvodů. Nicméně požáry na Sibiři se tradičně už desetiletí opakují. A v Rusku dokonce existuje zákon, který umožňuje místním orgánům nezasahovat proti požárům. Leda, že by bylo levnější je uhasit. Možná bychom v této oblasti mohli nabídnout Rusku pomoc, aby mohlo bojovat proti těmto lesním požárům na Sibiři. Má to konec konců velice dobré důvody, protože ty požáry jsou opravdu na velmi rozsáhlém území. Děkuji Petrasi za zelené. Kolega Otazon, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl přivítat pana ministra v zahraničním výboru. Přejeme vám hodně štěstí v nadcházejícím předsednictví. Vy jste hovořil o několika tématech, která jsou pro nás důležitá. Klimatická diplomacie a arktická oblast. To je oblast, kde očekáváme od předsednictví hodně. Má první otázka se týká klimatu. Vím, že to patří mezi vaše priority a rád bych, abyste se trochu obšírněji vyjádřil k tomu, jak chcete rozvíjet klimatickou diplomaci, v jakých oblastech plánujete opatření. Bylo by dobré, kdybyste o tomto hovořil trochu podrobněji. Druhá palčivá otázka je Irán. I tím se musíme zabývat. A zajímalo by mě, jestli se na posledním zasedání ministru zahraničí ve Finsku hovořilo o možném vyslání mise. A jak by tato mise byla v souladu s GCPO? Nevím, jestli nám můžete říct, eh, jestli eh, ve formátu Gimlichu se o tomto bavili ministři zahraničí. A teď k lidským právům. Vy jste po celou dobu svého profesního života bránil lidská práva. Zvažovala se možnost vytvořit systém sankcí na základě porušování a lidských práv, jako má třeba Kanada. A zajímalo by mne, jestli byste byli ochotni toto téma během svého předsednictví předložit. Děkuji. Pan Mariany, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, především přeji hodně štěstí Finsku během jeho předsednictví. Boj proti klimatickým změnám je vaše priorita, to víme a musíme vás tom pouze podpořit. Nicméně nesmíme zapomenout na další problémy. Nejprve nelegální migrace. Finské předsednictví chce podporovat transfer kompetencí v azylové oblasti, což by zásadně zhoršilo už takto těžkou situaci. Vy jste v podstatě jasně se vyjádřili proto, aby vznikl evropský systém práva na azyl. Můžete nám to potvrdit teď k obrané politice? Vy jste říkal, že finská vláda chce posílat spolu, posílit spolupráci s NATO. Především co se týče voleč, eh, vojenské mobility a boje proti hybridním hrozbám. Je potřeba, aby evropské země se chránily samy. Myslím si, že bychom se neměli jenom držet eh, směru NATO, protože jinak bychom se mohli vrátit zpátky k duchu studené války. Teď, co se týče rozšíření, tak tam jste jasně řekli, že finská vláda chce zajistit, aby země západního Balkánu vstoupily do EU. Vy jste zmiňoval Makedonii a Albánsko. Mě by zajímalo spíše Turecko, protože vy jste říkal, že kandidátská země Turecko je pro nás velice důležitým partnerem, tak by mě zajímalo, jestli chcete pokračovat, anebo naopak neopakračovat v jednání s Tureckem. A poslední otázka. Finské předsednictví říká, že je velice důležité, aby Evropská unie přistupovala koherentně politicky k Rusku, včetně otázky sankcí. Jinými slovy tedy chceme zakázat změnu, poli, změnu postoje politického v Rusku. A konec konců prezident Macron také chtěl změnit náš postoj k Rusku a zajímalo by mě, jestli s ním tedy nesouhlasíte. Děkuji za EKR, pan Reisen, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za úvodní slovo panu ministrovi a zároveň přeji hodně štěstí během nadcházejících šesti měsíců. Když se dívám do vašeho programu, tak vidím, že kladete velký důraz na transatlantickou spolupráci, což je podle nás velice dobré. Je to určitě přínosné pro naši bezpečnost. Naše spolupráce v NATO je důležitá. A když se dívám do programu, tak vidím, že chcete dosáhnout větší jednoty v oblasti zahraniční politiky. A to mimo jiné tím, že byste rádi prosadili systém kvalifikované většiny, tedy menší většiny. Tady bych úplně nesouhlasil, protože si myslím, že toto není úplně způsob, jak dosahovat jednoty, že to je spíše způsob, jak vnucovat jednotu, protože největší členské státy Evropské unie tímto způsobem budou vlastně rozhodovat o směřování zahraniční politiky EU a to bychom úplně nechtěli. A proto jsem se chtěl zeptat, v jakých oblastech zahraniční politiky bychom měli dosáhnout více toho tím, že budeme hlasovat kvalifikovanou většinou. Byl bych rád, kdybyste se věnovali i blízkém, blízkému východu. A zajímalo by mne, jak budete pracovat s Izraelem, jaký politický postoj k Izraeli zaujmete. Měli bychom stát po boku státu jako Izrael, který ohrožují všichni sousedi, Hezbolách, Irán a další skupiny. A teď k lidskoprávní problematice. Svoboda víry, to je země, to je lidské právo, které je velmi ohrožováno. Ve 37 zemích světa jsou křesťané velmi vážně pro následování. A zajímalo by mne, jestli jako předsednictví jste ochotni řešit i toto téma. Jestli se budete angažovat prioritně proti porušování práva na vyznání. Děkuji vám mnohokrát. Nyní za GUE paní Nueva, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu ministrovi za to, že jste přišel na náš výbor. I já vám přeji hodně štěstí během vašeho předsednictví. A cením si toho, jak eh, jste říkal, že je důležité bojovat proti klimatickým změnám, a to nejenom v arktické oblasti. Je potřeba vytvořit akční plán, nejenom co se týče arktického kruhu, ale také Afriky. Nyní transatlantická spolupráce. Myslíte si, že nazrálo politické klima ve Spojených státech, které by napomáhalo vytvoření a vyjednání nových dohod? Už v samotné Evropské unii se liší názory na to, co udělat s Brexitem. Takže by mě zajímalo, jak chcete řešit transatlantickou situaci v nově vzniklém prostředí. 27. srpna Eh, jsme zaznamenali, že pan Macron před velvyslanci prohlásil, že Rusko udělalo strategickou chybu. A mě by zajímalo, jaké vy chcete pěstovat vztahy s Ruskem. Co udělat se sedmi americkými základnami v Polsku v této souvislosti? A taky se chci zeptat na následující věc. Mandát nového vysokého představitele pro zahraniční politiku považujete za dostatečný na to, aby, abychom mohli mít nové vztahy s Ruskem, Čínou a Spojenými státy. Tolik tedy první kolečko. Děkuji mnohokrát za prezentaci říká pan Džedžusi, a přeji také hodně štěstí finskému předsednictví. Rád bych zmínil dvě věci. V programu předsednictví se odkazuje ke společným hodnotám a k právnímu státu. Jako konzervativec musím říci, že jsem velice nerad, že křesťanské kořeny nejsou dostatečně zdůrazňovány v této sněmovně ani v tomto společenství, ale ještě více mi leží na srdci to, že když se hovoří o hodnotách a právním státě, tak ty hodnoty, které definujeme jako společné, nebereme dostatečně vážně dle mého soudu. S právním státem v tuto chvíli v Evropské unii existuje velký problém, především v některých členských státech. Jak můžeme očekávat, že nové členské státy se připojí k těmto společným hodnotám, když je dostatečně nerespektují staré členské státy, když tedy hovořím o rozšíření? Co můžete udělat jako finské předsednictví to, aby všechny státy dodržovaly naše společné hodnoty? Co budete dělat proti korupci? Když eh, se rozhodnete pro sankce, jak zajistíte, aby tyto sankce dopadly na vládu státu a nikoli na občany? Za druhé, konkurenceschopnost a sociální začlenění, což je také priorita finského předsednictví. Když se dívám na posledních pár let, tak zhledávám, že Evropská unie je stále více charakterizována rozkoly a že ne všich, všechny členské státy mají stejný přínos z, z spole, společného trhu. A z periferie odlevají mozky, do středu dochází k velké migraci v rámci Evropské unie a to, co považujeme za společný trh, vlastně společný není. Takže co s tím chcete udělat? Nová politika soudržnosti nebo třeba komisaře pro soudržnost a integraci? Co zkrátka chcete udělat pro to, aby došlo k větší sociální integraci v rámci EU? Jaké nástroje se na to chcete připravit? Děkuji. Také děkuji. To bylo tedy první kolečko. Teď je na vás, abyste si dal čas na odpověď, ale vím, že ještě řada kolegů, včetně těch finských, chce vystoupit, dokonce někteří z vaší politické skupiny. Takže pokud to bude možné, rádi bychom i druhé kolečko. Děkuji, pokusím se být stručný, takže už předem se omlouvám, pokud se mi třeba nepodaří všechny otázky zodpovědět úplně zevrubně. Takže nejprve, pane Galere, děkuji za to, že jste eh, na úvod pohovořil finsky. Vy jste upozornila otázku Hongkongu. Vím, že zítra se o tom bude hovořit. Bude tam zástupce EU, bude tam také zástupce jak z Pekingu, tak i z Hongkongu. Samozřejmě tady panují velké obavy. Zatím tam existuje existuje ta stávající dohoda, kterou všichni aktéři podporují. Myslím si, že to určitě budeme řešit ještě během podzimu, ale uvidíme tedy zítra, jak budou závěry PSC. Pak jste se, někteří z vás jste se ptali na Rusko a na pozici Finska vůči Rusku. Zda se něco změnilo, po případě, co se změnilo. Já jsem měl příležitost účastnit se také jedné schůzky v Torontu a mm, velice podrobně jsem eh, si vyslechl ukrajinského prezidenta, který hovořil o inkluzivitě východní Ukrajiny, hovořil také o ekonomickém balíčku pro Donbas a pro východní Ukrajinu, hovořil také o humanitárním balíčku, no a samozřejmě uh, pak došlo k parlamentním volbám na Ukrajině, byly to tedy mm, volby do Verchovné rady, kde získal prezident také velkou podporu, respektive jeho strana. Takže teď je důležité, aby zde byl posílený dialog mezi Kyjevem a Moskvou, to zcela jistě vítáme. Domníváme se, že ten dialog by měl jít ve stopách eh, minského dialogu, minské dohody. A mm, mělo by tam dojít například k výměně vězňů nebo k stažení vojsk, víme všechny, jaké to kroky by měly být. A myslím si, že snad by to mělo vést k pozitivnímu rozvoji a měly by, mělo by to být dobré výsledky. Co se týče Krymu, tak zde bohužel tedy to není, takže bychom měli nějaký dokument, jako je třeba Minská dohoda Hmm, ani nevím, co s tímto dilematem. Já se domnívám, že bychom měli podporovat minské dohody a měli bychom se vydat cestou minských dohod, ale zároveň je také důležité, abychom usilovali o podporu dialogu mezi Ruskem a Ukrajinou. Pan Pičula se ptal na to, zda by Finsko mohlo hrát nějakou mediační úlohu v podpoře mírových iniciativ my bychom zcela určitě chtěli, aby Evropská unie byla aktivnější v mnoha takových otázkách. Pak zde byla otázka na hlasování kvalifikovanou většinou, na to se ptalo několik poslanců. Ano, my tuto myšlenku podporujeme, tedy myšlenku, aby se v otázkách zahraniční politiky používalo rozhodování eh, hlasováním klasi, klas, klas, pardon, kvalifikovanou většinou. Je to kvůli tomu, že už v minulosti bylo mnoho věcí, kdy vlastně Evropská unie se nevyjádřila a tam se to týkalo třeba i mm, dodržování lidských práv. My jsme tam vlastně jsme se nedokázali dohodnout, takže jsme se potom na těch vyšších fórech eh, jsme se nemohli vyjadřovat už eh, to je ale otázka, proto my jako Finsko podporujeme, aby se v otázkách zahraniční politiky, třeba v otázkách dočování lidských práv, rozhodovalo hlasováním kvalifikovanou většinou. Co se týče víceletého finančního rámce, zde nechci zabíhat do podrobností, protože ta jednání teď probíhají. Samozřejmě podporujeme určité takové společné portfolio pro všechny otázky zahraniční politiky, co se týče toho budoucího financování nebo těch finančních struktur. Dále rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu, na to jste se také ptali. I mám pocit z těch vašich komentářů, že Evropský parlament se k tomu staví celkem pozitivně, i vy jako váš výbor. A pak ještě zůstává otázka, jak vážně působíme, když eh, jak si kážeme těm kandidátským zemím o dodržování eh, různých pravidel, lidských práv a tak dále, pokud vlastně my sami eh, některé věci nedodržujeme. Takže je opravdu důležité, abychom brali vážně věci společných hodnot a základních hodnot. I u nás to je důležité zkrátka mm, nejprve si zamést před vlastním Prahem. Pan Peter Austriušus se ptal na situaci v Rusku, eh, pardon, se ptal tedy na ty eh, požáry. Eh, Bohužel tedy není to opravdu pouze Brazílie, jsou to další země, jsou to i země v Africe, je to i tedy pak i to Rusko. Ehm, my jsme o tom hovořili jako Finsko bilaterálně několikrát v Rusku. Nejedná se pouze o otázku ekologie, životního prostředí. Tam je, s tím souvisí také otázka odpadů, nebezpečných odpadů. Pak je zde také v oblasti Arktidy nová otázka černého uhlí. Také je zde otázka například eh, s emisí síry, to jsou všechno věci, které se musí řešit. Pak jste se také ptali na to, zda by neměla být nějaká eh, podrobnější klimatická diplomacie. Mm, my jsme se nedávno eh, setkali s panem Guterrezem, také nás teď čeká velký summit v září, takže eh, na tom summitu by měli všichni učinit závazky, například také se tam zúčastní i zástupce Finska a my doufáme, že i ostatní země tam budou mít své vysoké, vysoce postavené zástupce. No a my tam budeme eh, zastávat eh, názor, že bychom se měli Ehm, že bychom si měli stanovit přísné cíle, to znamená ten cíl do roku 2050 v oblasti klimatické politiky. Eh, já vím, že některé země jsou proti, třeba Polsko, ale já jsem třeba nedávno navštívil Katovice a byl jsem překvapen, že i Katovice třeba dělají různé kroky, ale zkrátka to je město, které je založené na těžbě uhlí, které vlastně se živí těžbou uhlí, takže je důležité tam třeba jim poskytnout nějakou speciální podporu a tak dále. Dále, ve Finsku jsme se setkali s ministrem zahraniční Zarevem, který navštívil Finsko a severské země ještě předtím, než šel do Biaricu. Ta diskuse byla zajímavá, protože Irán byl původně proti tomu, a proti těm vojenským. Eh, takže pokud můžete zaručit, že ne, nebude docházet k žádnému za, mm, k nějak, zabírání lodí nebo k různým takovým eh, anonymním útokům na plavidla. Pokud je možné třeba zjistit, kdo byl za těmi anonymními útoky a pokud můžeme všichni zaručit, že zde nebudou žádné uh, Eh, anonymní útoky, tak pak nepotřebujeme bezpečnostní opatření. Ale je důležité, že musíme hájit svobodu na moři, svobodu dopravy na moři. Musíme také hledat řešení, jak podpořit, aby Irán získal tedy v těch, eh, zůstal v rámci těch svých dohod ohledně jaderných materiálů, aby nedo, tam neprovádělo obohacování uranu a tak dále. Ale Irán by zcela jistě neměl obvinovat eh, Evropu. My jsme udělali vše, co jsme měli, děláme vše, co můžeme. Mm, a měli bychom i nadále v tom pokračovat, v tom, té úspěšné cestě. Pan Mariány také upozornil na otázku uprchlíků a eh, systému pro uprchlíky v Evropě. Já bych k tomu ještě dodal jeden takový komponent. Nechci hovořit o situaci ve Středomoří, ale chci říct, že když jsem se účastnil konference v Peru, tak jsem byl trochu šokován. Chci říct, že vlastně Venezuelané tvoří teď asi druhou nebo třetí největší skupinu lidí, kteří přicházejí do Evropy a vypadá to tak, že vlastně zatím, když se řekne uprchlík, tak si všichni představí Syřana, ale teď to vypadá, že jsou to spíše vlastně e, třeba lidé ve Venezuele. Pardon, tedy lidé, kteří utíkají z Venezuely. Turecko. O Turecku jsem nemluvil. No samozřejmě ohledně Turecka jsme trošičku zklamáni, ohledně toho vývoje v Turecku a ohledně toho, jaký má vztah Turecko k Evropské unii. Já sám, nebo Finsko se domnívá, že bychom měli pokračovat v tom dialogu. Já jsem se také setkala s jedním ministrem v Turecku, ta diskuse byla dobrá, takže stále ještě tam probíhá určitá spolupráce. Samozřejmě je škoda, pokud Turecko ještě více se od nás jak se odkloní od těch evropských hodnot. Mm, otázku hlasování kvalifikovanou většinou už jsem zodpověděl, takže ještě si zde Procházím poznámky. Myslím si, že poslední komentář, který učiním, se bude týkat sociální inkluze. Ano, týká se to nutnosti řešit nezaměstnanost mladých, musíme řešit otázku vlastně takové velké migrace v rámci Evropské unie, v rámci Evropy lidé hledají lepší místo k životu. také třeba musíme mít dobrou, pokud chceme třeba mít nějaké, nějaká ekologická, ekologická opatření, třeba chceme zvyšovat eh, dáně z eh, pohoných mod, tak musíme vždycky přemýšlet, jaké to bude mít dopad na nějaké zranitelné eh, skupiny obyvatel. Mm, takže ta sociální inkluze je důležitá, musíme si to uvědomit, musíme si být vědomi toho, že je důležité, abychom všichni mm, byli jaksi jedna komunita se na kontinentu. Děkuji. Ready for the second... No, děkuji. Takže teď si dáme druhé kolo dotazů. Kolegů je mnoho, každý prosím se eh, omezte na dvě minuty, abychom mohli položit co nejvíce dotazů. Nejprve pan Kopilí za EPP. Vážený pane ministře, děkujeme za práci, kterou odvádíte. Mám dotaz, který už zde v podobné podobě zazněl, ale já k tomu položím ještě doplňující komentář nebo otázku. Vy jste velice jasně vysvětlil, proč je důležité rozšíření o západobalkánské země. Řekli jste, že pokud my neotevřeme dveře, tak otevře dveře těmto zemím někdo jiným. Myslím si, že to je jasné, máme všichni zkušenosti, eh, víme, jak to bylo třeba se severskými zeměmi a tak dále. Pak jste také trochu po, hovořil o situaci na Ukrajině. Řekl jste, že jste se účastnil té uh, konference v Torontu, že jste se setkal s ukrajinským prezidentem. Teď je tam nová vláda. Podle vývoje to vypadá, že tam je mnoho lidí, kteří zastávají uh, úsilí o integraci vůči EU, vůči Západu. Má otázka jednoduchá. Co, co může finské předsednictví učinit, aby vyslalo určitý signál této nové ukrajinské vládě, ukrajinskému lidu, že stojíme za nimi. A e, že je důležité, aby se vlastně vydali tou cestou a aby, že tedy mají možnost e, na té cestě vůči Evropské unie. Další otázka. Rusko. Hovořil jste o svém setkání s prezidentem Putinem. E, zároveň vidíme, k čemu dochází v Moskvě dochází k porušování lidských práv, lidé nemohou kandidovat třeba v místních volbách nebo do Dumy, lidé proti tomu protestují, vidíme, co se tam děje. Tak co, co můžeme ještě učinit? Co může udělat finské předsednictví, eh, kteří, eh, aby podpořili ty místní lidi, kteří zkrátka požadují jenom dodržování lidských práv? Děkuji. A nyní váš bývalý kolega, pan Mexa. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, hm, trochu navážu na otázku pana Tonina Pičuly. Byla to otázka na multilateralismus. Dochází k takovému drolení multilaterálního systému, má to dopad na obchod, ale hm, projevuje se to i v dalších oblastech eh, řešení konfliktů, klima a tak dále. Evropa samozřejmě chce, aby zde byl zachován mezinárodní pořádek, založený na pravidlech, aby zde byl multilateralismus. Potřebujeme určitý kohezní a silný a sjednocený evropský hlas v těchto globálních věcech. Bohužel ale vidíme, že ta situace je jiná. Třeba když se hlasuje na různých mezinárodních fórech nebo i třeba v orgánech OSN vidíme, že vlastně se liší ty názory eh, jednotlivých zemí Evropské unie, třeba na migraci. I třeba na Radě pro lidská práva vidíme, že, je dost, že vlastně byla zablokována ta evropská eh, to, to evropské, eh, jednotný evropský názor, protože tam jeden stát měl nějaké zase svoje další bilaterální zájmy s nějakou třetí zemí. Takže co udělat pro to, abychom dokázali tu situaci vyřešit? Co si myslíte, že by Evropská unie mohla učinit pod vaším předsednictvím, aby hovořila jednotnějším a soudržnějším hlasem při takových příležitostech nebo na takových fórech? Děkuji. Děkuji, Svane. Nyní za zelené, pan von Kremon. Paní von Kremon. Děkuji. Vážený pane ministře, já navážu na to, co eh, se ptal pan Kobilius. Ptal se na Ukrajinu a na Rusko. Domnívám se, že na Ukrajině dochází zatím k velice pozitivnímu vývoji. Jsem zvědavá, jak to bude s těmi novými iniciativami, které se mají týkat třeba občanské společnosti nebo dalších eh, skupin na Ukrajině. Takže uvidíme, zda také třeba můžeme podpořit eh, toto ze strany Evropské unie nebo Finska, zda můžeme podpořit novou reformní agendu nové vlády. Hovořil jste také o, minských, eh, o minské dohodě. Hovořil jste o určitém novém potenciálním dialogu mezi Ukrajinou a, eh, a Ruskem. Pokud se ale podíváte na tu situaci, tam žádný dialog není, tam není ani žádná snaha o kompromis, zkrátka tam není nic. Uh, Hovořil jste eh, o tom eh, s panem Putinem. Zkrátka, ze strany Ruska je naprosto nulová nabídka. Také eh, kolega pohovořil o domácí situaci v Rusku. Víme, že tam je velký tlak ze strany ruské vlády a Kremlu. Mě by zajímalo více podrobností o tom, jak my máme eh, možnosti chránit sami sebe třeba proti hybridním hrozbám ze strany Ruska, proti vměšování Ruska do našich voleb. Také jsou zde pobaltské země, jsou tam různé provokativní manévry v Baltském moři ze strany Ruska. Eh, zažili jsme další takové provokace ze strany Ruska. Myslím si, že zkrátka kromě toho dialogu je zapotřebí nějakých dalších opatření. No a pak je zde ještě situace se Sýrií. Myslím si, že asi v situaci v Sýrii trochu převíráme oči. Nakonec jsme se dostali do pasti, jsme úplně bezmocní. Myslím si, že bychom měli alespoň přijít s nějakou iniciativou, jak podpořit eh, civilisty v Sýrii a také mm, opozici v Sýrii. Možná, že vy sám máte v tomto směru návrhy. Děkuji. Dál, dále paní Silvia Kaměte za EPP. Děkuji. Pane ministře, buďte vítán. Velice se těšíme na finské předsednictví. Jsou zde určité věci, o kterých jste nehovořil, ale domnívám se, že jsou důležité jak pro Evropskou unii, tak pro Finsko a také jsou velice důležité pro země po Baltí. Takže je to východní partnerství, o tom jste nehovořil. Ukrajina je také členem východního partnerství, ale pak je tam ještě Moldavsko, Gruzie a další země, které jsou na cestě reform usilují o změnu svých systémů, své stávající situace. S velkým potěšením jsem slyšela, že v rámci Gimnichu jste také hovořili o takzvaných hybridních hrozbách a že došlo k určité dohodě mezi ministry zahraničních věcí zemí EU. Mohl byste nám o tom říci něco podrobněji? A pak ještě jedna věc, která eh, rozděluje země Evropské unie, ale zároveň je to pro země v Balckém moři životně důležité. Jak to bude s projektem Nord Stream 2? A pak se ještě chci vyjádřit k zemím západního Balkánu. Jsem velice ráda, že jste vyjádřil, že je nutné zahájit eh, přístupová jednání se dvěma zeměmi. V roce 2003 jsem navštívila Soloň a tehdy jsme tam přislíbili, že hm, ty, ty země eh, se dostanou na evropskou eh, cestu, nebo že, jak si, že jim otevřeme ta vrátka, ale oni jsou stále ještě v předpokoji. Stále ještě čekají. No a pak poslední otázka se týká Ruska a Čína. Ob, Číny obě země jsou důležité v, obě, v obou zemích ale probíhají občanské nepokoje. Jaký signál chcete vy jako zástupce předsednictví Evropské unie vyslat Číně eh, ohledně Hongkongu? A co chcete vyslat eh, za signál Rusku ohledně jejich eh, situace a jejich problémů? Děkuji, Sandro. Nyní za skupinu SAD pan Čučevič. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, s velkým zájmem jsem si vyslechl vaše komentáře týkající se Arktidy. Hovořil jste o důležitosti bezpečnosti, komunikací, ale pak jsou tam ještě další důležité věci, zejména přírodní zdroje. Co si myslíte o myšlence, že bychom měli zvolit stejný postup jako Eh, že by se to vlastně mělo, eh, že by se ty přírodní zdroje měly mm, brát jako určité eh, celosvětové dědictví lidstva. Myslím si, že bychom měli něco učinit, protože jinak to dopadne tak, že malá skupina zemí si to tam jaksi rozporcuje všechny ty přírodní zdroje v Arktidě mezi sebe. Děkuji, pane ministře. Chcete ještě pár otázek? Tak dobře, tak, další otázka bude od paní Halidy Hautaly, kterou zcela jistě dobře znáte. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, buďte vítán. Myslím si, že je mm, také dobré, že jste v rámci Gimnechu hovořili o otázce eh, obránky nebo obránců lidských práv žen je důležité eh, zabývat se otázkou lidskoprávních aktivistů. Ti často musí eh, odejít ze svých zemí. Nejsou to uprchlíci, často je to pouze na, určitý, na určitou krátkou dobu. Myslíte si, že byste třeba nemohl být nějaký speciální mechanismus, který by umožnil přesídlení lidskoprávních aktivistů v evropských zemích, třeba na určitou dobu? Eh, za druhé, chtěla bych eh, říci, že se mi líbilo to, co jste řekl o obchodu. Vy jste řekl, že obchod je součást, nebo že obchodní politika je součástí zahraniční politiky. Já si myslím, že po tomto létu a po tom, co jsme viděli, eh, k tomu, k čemu došlo v Jižní Americe, s tím souhlasíme. Eh, jste, jak, co konkrétně můžeme učinit pro to, aby i obchod vlastně byl v souladu s našimi závazky ohledně udržitelného rozvoje. Děkuji, Hajtě Hautale. Za sociální demokraty pan Santos. Pani Santos, pane předsedo, chtěla bych vám pogratulovat. Pane ministře, k tomu, co jste nám předložil, děkuji za tuto prezentaci. A teď přejdu do portugalštiny. Budete potřebovat asi sluchátka. Ano, vy jste mluvil o těžištích finského předsednictví rady. A mnohé z toho mohu zcela podepsat. Mám také radost z toho, jak se vám podařilo pohovořit tady o některých tématech, zvláště o potížích Evropské unie zaujmout jasnější stanovisko v některých situacích v souvislosti se zahraničními záležitostmi. A tu a tam e, máme pocit, že nám ujel vlak v zahraniční politice vzhledem k neschopnosti e, reagovat rychle. Takže jsme asi propásli možnost e, vytvořit kvalifikovanou většinu, proto abychom mohli odpovědajícím způsobem rychle v zahraniční politice reagovat. Životní prostředí, lidská práva, to je důležité, to bych chtěla potvrdit taky. Vy jste mluvil o mm, mm, amazonských lesích, ale tady nejde jenom o e, požáry lesní. Jde o e, otázky lidských práv, jde o e, právně státní otázky, jde tady o to, jak obhájit práva původního obyvatelstva, mm, tak, aby bylo možné více využít země. Jde tu o právo na život těchto eh, pro obyvatel, protože řada z těchto lidí je vražděna eh, v Amazonii a mnoho aktivistů z oblasti ochrany životního prostředí jsou vražděni také. Máme tady jednoznačné číslo, které ukazuje, že stále více aktivistů bývá zabito v různých regionech, v neposlední řadě v Brazílii. Vy jste to říkal že obchod je důležitý pro zahraniční politiku a proto se ptám, pane ministře, jak je možné eh, pokračovat v jednáních Mercosuru a zároveň se vyjadřovat k otázkám lidské práva, lidských práv v Brazílii, kde eh, se tolik postupuje proti aktivistům, eh, kteří obravují lidská práva. Ano, tak ukončíme seznam. Máme čtyři řečníky ještě. Tak, teď přejdeme k strik. Děkuji, pane ministře, za váš přehled. Finské předsednictví se snaží o partnerství s Afrikou, které má být založeno na vzájemném eh, respektu a vzájemných zájmech. A toto můžeme plně podpořit. Ovšem, Ehm, na, v e ehm, EU prioritizuje své vlastní migrační zájmy ehm, a to stále více ve vztazích afrických ze, s africkými zeměmi. A také jsou tu jiné politické oblasti, které jsou používány jako eh, pobídka nebo podnět, ať už pozitivně nebo negativně v této spolupráci pohled pana ministra mě by zajímala na tyto otázky. A pak ještě další věc. Spolupráce ve věci migraci a základních lidských práv pro uprchlíky, kteří e, zůstanou někde vyset v transitních zemích. Jak dát dohromady tuto spolupráci? Neměli bychom více přejít k ochraně a zlepšit azylové procedury. Tedy chci se zeptat, jak pan ministr by mohl využít eh, své další období legislativní, těch šest měsíců, aby mohl dále podpořit lidská práva, rovnost. A eh, nebylo by to ve prospěch mm, eh, posouzení dopadu lidských práv, třeba formální nebo neformální spolupráce v oblasti migrace s třetími zeměmi. A tak by bylo možná lépe monitorovat mm, dopad, mm, dopad lidských práv na tuto neformální spolupráci. Děkuji. A teď paní Arena. Děkuji. Dvě věci. O první věci jste mluvil, o druhé ne. Když se mluví o zahraniční politice, tak je to velice široká problematika a člověk to nemůže probrat najednou všechno. Nicméně, co se týče Evropské unie a Afriky, tak tam souhlasím s vámi v tom, že potřebujeme rovnou politiku mezi rovnocennými partnery. Ale když se podíváme na indexy lidského rozvoje, tak když se podíváme na 24 zemí, které jsou v podstatě v této oblasti nejméně rozvinuté, tak jsou z Afriky. A během posledních 50 tam nenajdete nic jiného než Afriku. Takže dívat se na ně jako na rovnoceného partnera, to je dost těžké. Ta situace je dost asymetrická. Ano, Evropa často hovoří o přístupu ke zdrojům, o migraci a zajímalo by mne, jestli finské předsednictví, kromě tady těchto výzev, je ochotno řešit třeba otázku odpovědnosti podniků v oblasti přístupu ke zdrojům. Jak můžeme zvýšit jejich pocit odpovědnosti, jak zvýšit bezpečnost, jak zajistit lidská práva nejenom bezpečnost. Když hovoříme o migraci, tak jak můžeme pracovat na mobilitě lidí v Africe? Teď k věci, o které jste nehovořil, a to Blízký východ a Izrael versus Palestina. Zajímalo by mne, jak se Evropa bude stavět k tomuto vztahu. Teď je to velice těžké. Evropa vždy chtěla řešení dvou států. Teď je to stěžováno právě izraelskou vládou a Trumpovou vládou. Tak by mě zajímalo, jaký postoj přijme Evropa, aby se začalo znovu řešit tento problém prostřednictvím dvou států. Děkuji. Mr. Saturi, sorry. Saturi, pardon. D'abord, merci. Děkuji. Ještě jednou děkuji za vaše vystoupení a i já blahopřeji finskému předsednictví. Jako ostatní kolegové a kolegyně ze strany Zelených říkali, tak jsme proto, abych se řešila otázka klimatické diplomacie. Nyní k Libii. Víme, že tam panují v kempech velice složité a nevhodné podmínky, nehumánní podmínky. Lidé jsou do nich zadržováni porušení mezinárodního práva. Evropská unie financuje tímto v podstatě systém, který masivně, masivně porušuje lidská práva. Finské předsednictví chce, aby respektování lidských práv bylo součástí zahraniční politiky, nedílnou uh, součástí zahraniční politiky. Takže já bych rád věděl, jak vy budete přistupovat a jak rada bude přistupovat k situaci v Libii. Děkuji. Und zu guter Letzt. Děkuji. A v neposlední řadě pan Kesta, prosím. Ano, děkuji, pane ministře zahraničí, za to, co jste nám přinesl. Chtěl bych se připojit k tomu, co říkal právě paní kolegyně. Význam lidských práv v zahraniční politice, to jste zvláště vyzdvihl. Když se tak podíváme na situaci v Libii, tak eh, už nemůžeme mluvit o tom, že lidská práva tzv. libijské vlády jsou dodržována. Jsou tady tábory, v kterých jsou lidé mučeni, v kterých eh, eh, jsou lidé vystaveni nepředstavitelným věcem. A Evropská unie využívá Libii hlavně k tomu, eh, že lidé, kteří jsou politicky pronásledováni, kteří prchají před válkami, Eh, ti eh, eh, nemají možnost dostat se do Evropy a nemají možnost uplatnit své lidské právo na azyl. A my jako Evropská unie nemusí, musíme tady nově začít přemýšlet o našem vztahu k Libii. Druhý bod vztah západu k Rusku. To, co se v minulých letech postupně zhoršovalo jednostranným vypovězením smlouvy IRF. Tady dokonce hrozí nová konvenční atomární zbrojení. Eh, otázka je, jestli se Evropa nemusí více začít připravovat a zaangažovat, aby takovéto závody ve zbrojení eh, atomových raket v Evropské unii, abychom se tomu mohli postavit a zabránit tomu. Vážení kolegové, já si myslím, tak to bylo asi všechno z vaší strany. Prosím, nevím, kolik minut času ještě máte na zodpovězení otázek. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, pokusím se udělat maximum. Eh, střední, eh, Blízký východ, ano, já jsem na to možná, eh, to možná vynechal, mm, ale teď se to znovu objevilo jako otázka. Tak nejprve si myslím, že musíme být jasno v tom, že Izrael má právo na existenci. To byla otázka, kterou jsem nadnesl například ehm, ehm, před iránským ministrem zahraničí. To je dost zásadní hodnota žádat, eh, eh, eh, aby se ne, nezacházelo správně s Izraeli. Tady jde, to by bylo upíráno její právo na existenci. A zároveň odsuzujeme nelegální stavění osad, rozšiřování se osad v oblastech, které by měly být součástí tohoto řešení dvou států, tak jak jsme se na tom mezinárodním měřítku dohodli. A tam někde by měla být naše linie Evropské unie. Dosud jsme měli Evropskou iniciativu v mírovém procesu, ale pak nastal okamžik, kdy jsme si řekli, že už nemůžeme čekat na to, že někdo další přijde s nějakou iniciativou. Ale jak víme, tak je to něco, co má hodně dočinění s iránským plány a částě s oným iránským nukleárním plánem tím, že doufejme, vyřešíme tuto otázku a že uděláme místo pro eh, bezpečnější vyřešení mm, blízkovýchodní otázky. Pak jedna otázka, a to jsou náboženské hodnoty, křesťanské hodnoty. Myslím si, že to je zřejmé. Eh, když tady mluvíme o lidských právech a o obhájení lidských práv, tak zároveň mluvíme o právu na vyznávání náboženství, ať je to jakékoliv náboženství, křesťanské eh, nebo jiné. Je zcela zřejmé, že toto podporujeme a bojujeme za tyto lidi a za jejich právo vyjádřit své názory a na to uplatnit svou víru. Pan Kubelius se ptal trošku konkrétněji na ukrajinskou situaci a na to, co může finské předsednictví udělat. Samozřejmě, co teď můžeme udělat, je podpořit současnou vládu na Ukrajině, nového prezidenta a nový parlament. Jsme největším obchodním partnerem v současné době. Ale e, sotva tady vidíte nějaké e, evropské, tolik evropských vlajek v Bruselu jako v Kijevě. Ono je dost jasné, že jejich sympatie a jejich očekávání e, jdou v směru Evropské unie. A to je moje odpověď zároveň na otázku východního partnerství. Můžeme udělat toho hodně v východním partnerství s Ukrajinou a s mnoho, mnoha těmito zeměmi v ekonomických otázkách, ale také v politické podpoře. Reakce na situaci lidských práv v Rusku. Jistě, že jsme reagovali v jisté době. Není to dobrý vývoj, když nemohou agredovat lidé do místní doby. Víme, odkud protesty pocházejí. Pan Mixa se ptal na multilateralismus. Možná Tady dříve padla otázka transatlantických vztahů. Jak můžeme vytvořit transatlantické vztahy v situaci, kdy možná ta druhá strana není tak dychtivá tyto vztahy vytvářet s Evropskou unii? E, tady je zapotřebí trpělivosti. Máme tolik společných zájmů se Spojenými státy a měli bychom být velmi trpěliví v této věci. Já bych to e, nevýmal z naší agendy, je to velmi důležité aby mezi Washingtonem a Bruselem existovaly a byly zachovány kontakty. I když se teď nemůžeme dohodnout na některých věcech, ale musíme ty kontakty udržet. Další pan kolega se ptal na, je to byla ukrajinská otázka, ale Syrie. Já myslím, že je velmi důležité, že děláme co, vše, co je v našich silách. To bylo vždycky takové pole pro více hráčů, včetně Turecka, role Ruska, eh, role západních mocností a současné syrské vlády. Ale jedna věc je, že všichni teď eh, máme eh, tady lidi v tom táboře a co udělat s těmito lidmi, rodinami, které podporují IAS? No, máme tady úspěšné příběhy. Někteří byli úspěšní v boji proti IS. Máme tady rodinné členy, ro, děti, které žijí v nepřijatelných podmínkách v těchto táborech. A zároveň se e, stavíme proti tomu, aby byla šířena tato ideologie IS po světě. A zároveň slyšíme zprávy o tom, že někteří lidé se stěhují do Afganistánu, kde ISIS se objevuje, anebo do některých destinací v Asii, kde IS se objevuje také. Musíme být velice tady opatrní. Paní Kalinete se ptala na východní partnerství. Doufám, že odpověď byla eh, dobrá. Hybridní eh, hrozby. Tady mohu říct si něco více k tomu, o čem diskutovali ministři. Už jsme se dotkli celé řady eh, otázek týkající se hybridu, nelegální financování politických stran, volby, dezinformace, chybějící informace, falešné zprávy, všechny tyto otázky, které, tak říkajíc, nejsou tak úplně kde není tak úplně jedné najít na ně odpovědi. Měli bychom si být daleko více vědomi všech těchto metod, které jsou dnes používány eh, když se pokoušíme ovlivňovat naše společnosti. Pak jste se zmínili o Nord Stream. Ano, eh, to plynovod určitě to má vliv na Ukrajinu, ukrajinskou situaci a na energetickou bezpečnost Evropské unie a tak dále. Z našeho pohledu Finska Eh, to neprochází eh, finského, finským teritoriem, nedostáváme tady plyn, takže spíš se na to díváme z hlediska ekologického, ale určitě bychom měli sledovat tuto otázku i z pohledu evropské eh, energetické bezpečnosti našich přátel v této části východního partnerství. Pan Sinočevič se ptal na arktickou oblast, jestli bychom měli zachránit přírodní zdroje. A když se zvláště podíváme na fosilní materiály ehm, uprostřed no, na, na dně moří, ehm, ehm, ropa, plyn, tady nepotřebujeme tyto emise, které by vycházely do naší atmosféry. Tady máme zcela jasno, pokud všechny tyto fosilní zdroje budou využívány, tak se dostaneme do obrovských potíží a já myslím, že to by mělo být součástí našeho přístupu. Paní Hautala se ptala na to, co více bychom mohli udělat pro obhajobu lidských práv a jestli bychom mohli ochránit tyto mechanismy. Asi by byl dobrý nápad popřemýšlet o evropských kroků, také jste mluvy, nebo někdo jiný se zeptal na obchodní dohody. Dohoda Mercosuru, e, kdykoliv tady mluvíme e, o brazilských lesních požárech, pak lidé říkají, možná bychom neměli eh, přijímat tuto dohodu Mercosuru, eh, mm, eh, mm, ti lidé, kteří obhajují tuto dohodu, tak říkají, že že tady, tady máme klimatické problémy, pařížskou umluvu, ale neměli bychom například, měli bychom například dovážet maso z oblastí, které mm, byly deforestované. Ehm, a to má tuto environmentální složku. Eh, takže si myslím, že bychom měli mít tyto ekologické environmentální složky v našich obchodních dohodách daleko více. A že bychom se měli více ubírat v tomto směru. A to také byla reakce na paní Santos. Také jsem zmínil otázku eh, aktivistů lidských práv, environmentálních aktivistů. Já jsem eh, sledoval ten soudní případ v Hondurasu a byl jsem tam jako pozorovatel a ono je to docela drama, eh, lidé, kteří, eh, prapůvodní obyvatele, kteří bojují za životní prostředí, jsou eh, takto trestáni nebo zabíjeni. Myslím, že bychom více měli podporovat tyto environmentální aktivisty a pochopit, jak obtížná situace je, v které se nacházejí. Paní Strik se ptala na lidská práva v otázce migrační. Možná bych chtěl eh, něco říct o jedné otázce, která eh, je takovým kořenem eh, celé věci. Eritrea. Tam se tady jsem se angažoval. Finské organizace možná byly jedny z mála, které pracovaly uvnitř země. Země, která má 4 miliony obyvatel, 1 milion, 1 milion odešel do Evropy. A současně je to dilema lidskoprávní, ale pak se setkáte v této zemi s mladými lidmi, kteří říkají, že tady nejsou školy, žádné univerzity, žádná možnost studovat. A e, pak tam jsme měli některé organizace, kteří e, pracovali e, v této zemi. Takže tyto příčiny, povozání příčin bychom možná mohli na pomoci, aby lidé činili tu správnou volbu. A teď poslední odpověď. Omlouvám se, že to tak dlouho trvá. Paní Arena eh, nanesla otázku eh, podnikové sociální zodpovědnosti. Co bychom mohli udělat více? Je to velmi klíčová otázka. Myslím si, že všichni bychom si měli být více vědomi toho, že tady jsem Blízký východ se snažil už odpovědět. Pan Satori eh, přišel s otázkou Libie. Nejprve bychom měli asi podpořit mm, mírový plán mm, OSN, ale zároveň bychom si měli být vědomi toho, že země, která je v té, tomto dramat občanské války, že jsou tady oblasti pro obchodování s lidmi a zločinecké aktivity. To se tam odehrává a tato eh, teritoria bývají zneužívána. Pan Köster eh, o tomto také hovořil. Nakonec k Rusku, Spojeným státům a jaderným zbraním. Co se týče této smlouvy ANF a smlouvy STAR, tak opravdu mě to leží na srdci. Během studené války jsme se byli schopni dohodnout o omezování jaderných zbraní. Teď se naopak rozvíjejí. A to platí i pro další zbraně hromadného ničení. Takže si myslím, že je potřeba se tady probudit. A myslím, že i Evropská unie k tomu může přispět. Děkuji. Okay, minister, thank you. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za to, že jste navštívil AFED. Děkuji za odpověď na naše otázky a přeji hodně štěstí finskému předsednictví. Máte před sebou mnoho práce. Okay, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, tím se dostáváme k poslednímu dnešnímu bodu. Bodu číslo 5. Příspěvek AFETu do rozpočtového procesu a postoj Evropského parlamentu k evropskému rozpočtu. Chci připomenout, že nás čeká postup jako každý rok Jedná se o dva provázané prvky. Za prvé stanovisko k usnesení o rozpočtu na rok 2020 a pozněvací návrhy, které, kterým navrhujeme změny návrhu komise. Kvůli volbám se oddělily tyto dva procesy, takže o pozněvací návrzích budeme hlasovat zítra, zatímco o stanovisku se bude hlasovat až 1. října. Tolik tedy krátce z mé strany a nyní dám zprávu Michailu Gálerovi, kterého požádám o předložení jeho stanoviska a pohledu na návrh rozpočtu a návrhy. Děkuji, Davide, kolegyně a kolegové. Rozpočet většinou není téma tak přitažlivé jako témata ostatní a proto nás tady není tolik. Nicméně ti, kteří ví, že můžeme ovlivnit situaci rozpočtu, jsou většinou tady. Na levici a části pravice je plno, uprostřed je prázdno. Já jsem spíš viděl ty, kteří tady nejsou. Dobrá, v každém případě vám děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům z politických skupin za jejich spolupráci a za aktivní předkládání pozněvacích návrhů především berouc v úvahu, jak málo času jsme měli přes léto. Rozpočet konec konců je páteří naší práce v Evropské unii. Pouze budeme-li mít k dispozici dostatečné zdroje, budeme schopni naplnit očekávání svých občanů. Evropská unie stojí před obrovským počtem výzev. A občané správně očekávají, že Evropská unie bude aktivní a účinná jednak ve svém nejbližším sousedství, ale také na globální scéně. Když se dívám na červnový návrh Evropské komise a červencový postoj Evropské rady, tak je potřeba, aby se vyjádřil i Evropský parlament a následně náš výbor. Je potřeba, aby bylo slyšet i nás, abychom zajistili, že naše práce bude dostatečně podpořena finančními zdroji upřímně řečeno, někteří kolegové, kteří mají rádi výdaje, tak říkajíc, předložili řadu pozněvacích návrhů. Já jsem se snažil k tomu přistoupit tímto směrem. Pokud jde o opravdu klíčové evropské úkoly, tak i tam jsem předložil pozněvací návrhy navyšující rozpočet. A mezi to patří třeba asociační země, jižní sousedství, východní sousedství, lidská práva a podobně. To, co nespadá do klíčových oblastí našeho výboru, třeba jedna politická skupina jenom předložila pozněvací návrh, anebo se mm, to netýkalo těch klíčových oblastí, případně to nebylo skonzultováno se specializovanými výbory, tak tam jsem rozpočtové položky nechtěl navýšit. My jsme se rozhodli na, dohodli na 11 kompromisních návrzích s ostatními politickými skupinami, které by měly být přijatelné pro všechny. Zahrnují totiž klíčové oblasti evropské politiky. Krátce k některým z nich. Chceme o 10% víc, tedy 4,8 milionů v rozpočtu pro mise na pozorování voleb protože toto jsou mise, které přispívají k posilování demokratických institucí a zvyšují také důvěru veřejnosti ve volby, což zase podporuje stabilitu a posiluje další cíle zahraniční politiky, včetně vytváření míru. Evropský parlament byl vždy klíčovým podporovatelem OSN a řada našich kolegů se účastnila jejich misí na pozorování voleb. Tyto pozněvací návrhy dále chtějí navýšit financování nástroje partnerství se třetími zeměmi, především s cílem posilovat dodržování lidských práv a základních svobod. Dále tam spadá podpora politických reform a slaďování s aky Evropské unie na západním Balkáně. Snižování chudoby, a vyšší financování UNRA v Palestině. To jsou další věci. Dále chceme navýšit eh, opatření pro posilování důvěry, bezpečnosti, prevence konfliktu a jejich řešení, a to jak v oblasti východního partnerství, tak zemí Středomoří. Co se týče jižního sousedství, tak tam jsou obrovské tlaky kvůli bouřlivému vývoji v této oblasti, včetně syrského a libijského konfliktu. Čelí nárůstu extremismu a pohybu migrantů a uprchlíků. Evropská unie by měla více posilovat bezpečnost a stabilitu těchto zemí a následně žádáme o 12% navýšení, které by představovalo 63 milionů. Vzhledem k tomu, že se stále zhoršuje. Bezpečnostní situace za východními hranicemi Evropské unie je velice důležité nadále posilovat důvěru, vzájemnou důvěru s východními partnery. Potřebujeme dost peněz na podporování stability a demokratizace v tomto regionu a demokracie v tomto regionu, především co se týče Ukrajiny a konfliktu na jejím východě. Tady navrhujeme 7% navýšení, tedy 900 tisíc euro navíc. Máme za to, že tyto kompromisy jsou vyvážené a představují konstruktivní možnost postoupit ku předu. Chci vás upozornit ještě na jednu věc. Dostali jsme řadu pozněvacích návrhů rozpočtu, které chtějí změnit kapitoly rozpočtu, které nespadají, nespadají do gesce AFETu. AFET by měl diskutovat o všech takovýchto pozněvacích návrzích dle mého soudu, pokud se týkají věcí spojených s náplní práce AFET. Ostatní pozněvací návrhy nejsou přijatelné. Teď, co se týče 5296 eh, kolegy Santoše. Evropská komise to vyhodnotila a to špatně. Dostalo to C. Já vám přečtu, co k tomu říkají služby komise. Cituji je. Tento návrh je neproveditelný. Týká se Evropské observatoře pro prevenci, odpovědnost a boje proti beztrestnosti. To mělo být to přípravné opatření. Evropská komise říká, tento návrh nemůže být realizován, jelikož už je pokryt stávajícími legislativními opatřeními a aktivitami. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Návrh komise je zahrnout tento návrh do Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, tím, že tyto rozpočtové předložky by se daly do řádku 21041. Navrhované činnosti by měly sloužit k posílení boje proti beztrestnosti za nejzávažnější trestné činy, přičemž by se zvýšila viditelnost Evropské unie a byly by naplněny naše závazky v rámci globální strategie a vedlo by to také k posílení integrovaného přístupu k prevenci konfliktu. Také by to bylo součástí evropské rámcové politiky podpory Mezinárodního soudního dvora a vytvořilo by to také základ pro viditelnější přístup Evropské unie k prevenci a boje proti beztrestnosti v případě nejzávažnějších trestných činů. Žádám tedy kolegu Santoše, aby se vyjádřil, jestli by bylo přijatelné, abychom se drželi toho, co navrhovala Evropská komise, anebo jestli naopak chcete, aby se o tom zítra hlasovalo. V zásadě bych podpořil tento pozněvací návrh. Jenom vás varuji, že to možná zhodí kolegové z rozpočtového výboru, takže pokud bychom dovysvětlili ten váš návrh, tak jako říkala Evropská komise, tak by možná byl bezpečnější a možná by ho nezhodili ze stolu kolegové z rozpočtového výboru. A pak mám ještě poslední návrh, týkající se 5257. To se týkalo naš, oblasti našeho zájmu. Já jsem tam pouze dodal argumentaci. V tom smyslu, že bychom se měli konkrétněji podívat na vývoj v zemích programu rozšíření a asociačních zemí, a to především v souvislosti s národními parlamenty, kteréž to jsou naším přímým komunikačním protěžkem pozněvacím návrhem, na který se prosím podívejme, bychom to řešili. Následně naši kolegové tady a kolegové z delegací Evropské unie řekli, že by to byl dobrý nápad, že bychom se dívali na to, jak se v národních parlamentech provádí to, co jsme tady rozhodli. A v podstatě velice levně v daných zemích asociovaných zemí a zemí, o které se chce se rozšířit Evropské unie, najmout místní pracovníky, kteří by šli do vnitrostátního parlamentu a podívali se, jak politické kluby a výbory pokračují v naplňování toho, co jsme chtěli. A že by se to dalo vyřešit tím, že bychom navýšili rozpočet o 400 tisíc eur, a to je přitom 10 zemí. 6 zemí v západní na západním Balkáně, potom Turecko a Ukrajina, Gruzie a Moldávsko. Především co se Ukrajiny a Moldávska týče, tak tam máme nové vlády, které chtějí realizovat eh, program reform, který jsme schválili. Takže zítra, když se bude hlasovat, předložím ústně pozněvací návrh, navýšit to o 400 tisíc, aby se toto mohlo financovat a byl by velice rád, kdyby to kolegové byli ochotní podpořit. To je všechno, děkuji vám za pozornost. Děkujeme, Michaeli. Nyní ještě než dám slovo s novým zpravodajům, tak se chci stručně vrátit k jednému bodu eh, to, tam se jednalo o návrhy, které se týkaly vlastně věcí, které spadají do pravomocí jiných výborů, že to je vlastně takové obecné, obecný problém. Jak říkal uh, pan Galer, tak vlastně bylo tam 21 návrhů, které vlastně nespadají do naší odpovědnosti. Zejména se to týká spíše eh, výboru DV a LIBE, já samozřejmě chápu, že často jsou ty věci provázané, ty otázky, které spadají do naší působnosti a do dalších výborů, ale musíme si také respektovat výsady jiných výborů. To znamená, pokud by tam byl nějaký návrh změnit něco, co je provázané, tak by to mělo být minimálně konzultováno s tím druhým výborem jsme na začátku legislativního období, připravujeme novou práci, také možná někteří noví poslanci třeba ještě úplně neví, jak je to s těmi pravidly jednacího řádu ohledně těchto věcí, ale myslím si, že ten přístup, který zvolil zpravodaj, je dobrý. To znamená, ten eh, zpravodaj se rozhodl, že tyto pozměňovací návrhy nebudou považovány za přís, přís, přípustné aby nedošlo ke konfliktu s ostatními výbory. Já chápu, že, nebo doufám, že to chápete. A doufám, že vlastně příští rok už k tomu nedojde. To je z mé strany vše. A teď eh, stínový zpravodají. Paní Nina Gil, pan Lagodinský, pan Fotiga a pan Demirel. Ještě někdo? Na někoho jsem snad zapomněl. Pan Omes Santos. Chcete vystoupit Dobře, tak já vystoupím před... Takže nejprve Nina. Já bych chtěla nejprve poděkovat Michálovi za tuto prezentaci. Také děkuji za práci, kterou odvedl. Spolupráce byla kvalitní, i když nám to trošku narušila ta letní pauza. Dovolte mi vyjádřit se k jedné nebo ke dvěma věcím. Za prvé, eh, návrh eh, nárůstu financí pro volební pozorovatelské mise. Na, má frakce toto podporuje, ale je tam vlastně, jsou tam určité obavy ohledně jednoho prvku, chtěla bych na to upozornit. Já bych se spíše, spíše bych chtěla říct si zpravodaji, zda by se nad tím mohl zamyslet. Co s tím? Jde o to, že jsou pouze čtyři organizace, které byly zvoleny, to znamená mezinárodní, eh, me, eh, sekcí Mezinárodní organizace pro migraci. A vlastně pouze tyto čtyři organizace nám mají poskytovat asistenci z organizací a tak dále. Já mám určité zprávy, že tyto čtyři organizace jsou trošku, fungují trošku jako kartel. Uh, to znamená, že všechno, co dělají, je trochu dražší, než by třeba dělal někdo jiný. Já chci říci, že plně podporuji práci IOM, ale chci, aby se nad tím pan zpravodaj zamyslel. Za druhé, hovořil jste o těch pozměňovacích návrhcích, které budou považovány za nepřípustné. E, v mé kanceláři je pár lidí, kteří e, tam jsou pouze na dočasné smlouvy, takže já jsem také trošku vyníkem, protože já jsem třeba předložila pozměňovací návrh, který se týká Asie a je to vlastně v jiném e, okruhu. Respektuji to, co říkáte, ale pokud třeba v tomto případě došlo k pochybení, já sama jsem to konzultovala, nebo pokud bych to konzultovala ještě, pardon, já jsem to konzultovala s výborem DEVE, který je eh, v tomto případě za to odpovědný, ale oni nic takového nenavrhují. A já si myslím, že je to dobrá věc, abychom to navrhli, protože se jedná o financování pro Asii. Víme, a Michael, Michal to také dobře, dobře ví, že Asie je teď vlastně nejlidnatější kontinent na světě a mnoho obyvatel tam stále ještě žije eh, za 2 dolary denně. Takže musíme přeskoumat ten náš přístup. Já neříkám nutně, že musíte schválit nebo podpořit ten můj pozměňovací návrh. Jenom bych chtěla, aby se něco podobného dostalo do toho opravného rozpo- do toho návrhu rozpočtu, protože to, jak USA zkrátili rozvojovou pomoc, to se v Ázii projevilo velmi výrazně. Ještě navíc tam budou další dopady kvůli těm um, konfliktům v rámci obchodu mezi USA uh, a Čínou. Takže zkrátka mnoho lidí teď uh, nedokáže si zajistit živobytí. Takže já teď nevím, jak to technicky vyřešit, ale chtěla bych opravdu pana zpravodaje poprosit, aby to nějak eh, vymyslel, protože by bylo dobré, aby mm, se tam ten návrh dostal. Já se teď úplně nezabývám těmi uh, skvělými ekonomikami, kterým se daří, ale teď zde hovoříme o chudých lidech, takže možná bychom měli nějakým způsobem eh, to tam včlenit. Možná to nemusí být nutně eh, formou mého pozměňovacího návrhu, ale nějakým způsobem. Za druhé, hovořil jste o těch projektech, o tom projektu, já sama jsem zklamána tímto přístupem, mám s komisí mnoho zkušeností, že oni se takto chovají k mnoha iniciativám ze strany Evropského parlamentu. Když jim já nebo něk, mý kolegové něco prezentujeme, tak oni vždycky řeknou, no tohle už vlastně je v nějaké jiné kapitole. Ale ve skutečnosti to tak není. Protože třeba ten projekt, o kterém jsme hovořili, ten není, eh, ten je v různých, eh, jak si rozdělen, eh, roztříštěn do různých portfolií. A, takže ano, oni nám řeknou, to, toto už je v nějakém jiném projektu, to už eh, zkrátka je ošetřeno, ale já si myslím, že to tak není. Takže opět bych požádala ráda kolegu, aby se znovu zamyslel nad tímto problémem a jak tu situaci vyřešit. Děkuji. kolegové, máme ještě asi 30, 13 minut, pardon, protože bychom měli končit v půl. Paní Santos, prosím stručně. Mně stačí jedna, dvě minutky. Já bych raději, abychom s těmi projekty pokračovali a abychom vedli hlasování. Protože už jsem vedla několik rozhovorů s lidmi, kteří pracují v komisi. A já chápu, v čem je ten zakopaný pes. Každý má nějaký ten svůj píseček a někdy se mu příliš nelíbí, aby se to všechno pojednalo nějak pod nějakou zastřešujícím tématem. A to my právě chceme. My chceme, aby to bylo takové mm, obecnější, zastřešující, aby tam byla lepší demokratická odpovědnost, aby tam bylo jasnější, co vlastně Evropská unie dělá. Takže třeba tam je tam ten, ta oblast. Co Evropská unie dělá v boji proti beztrestnosti? Chceme určitý nástroj, chceme určitý zastřešující projekt a pak chceme, aby to bylo nakonec vyhodnoceno a bylo zjištěno, jak, nakolik to bylo efektivní, jak ta práce eh, byla účelná, jak ten problém byl ošetřen. Samozřejmě jak říkala Nina, tak už je to od komise mm, taková tradice, že nás odmítnou. Já bych opravdu ráda, abychom s tím projektem pokračovali, protože jsem si jistá, že má svou hodnotu. Děkuji, paní Santos, není pan Lagodinský. Děkuji za slovo. Chtěl bych nejprve poděkovat panu Kálerovi, panu zpravodaji za skvělou práci a za spolupráci. Eh, rovněž jsme také rádi, že vzal v úvahu, že přijal některé naše pozměňovací návrhy, mm, příklad, co se týkal migrace, týkaly se jazyků. Pak jsou tam ještě dva pozměňovací návrhy, které tedy kterých bychom se rádi ještě drželi, který bychom rádi podpořili a bohužel někteří kolegové s tím nesouhlasí. Je to 35350. Zde bychom chtěli, eh, ty, ty se týkají vlastně penzí, navýšení penzí bývalých eh, komisařů hmm musí tam být eh, dobře ošetřena genderová otázka. Víme, že to je poměrně radikální návrh, ale i ta situace je radikální a ten problém je obrovský. Podívejte se na ta čísla. 75% středního managementu jsou zastávány muži, 70% eh, vysokých manažerských pozic jsou také zastávány muži. A když se třeba podíváme pouze na léto 2019, tak e, je zde vlastně pouze 23% nominací byly ženy, takže zde existuje velká nerovnost mužů a žen. My bychom se na to chtěli zaměřit, zejména protože i e, mm, nově nominovaná předsedkyně komise také chápe tento problém. Takže zde bychom vás chtěli požádat o jaksi otevřenou mysl. Pak je zde pozměňovací návrh, který se týká styčných úřadů Evropského parlamentu. My bychom chtěli zmrazit finanční prostředky pro tyto úřady eh, do té doby, než budou tyto úřady publikovat pravidelně písemné zprávy a zároveň chceme jim vyjádřit plnou podporu za jejich práci, ale chtěli bychom přesně vědět, co ty úřady dělají, jak pracují, protože oni zatím nemají povinnost nás pravidelně informovat o své práci. A také bychom chtěli, aby navýšili transparentnost. Celkově se domníváme, že stanovisko AFETu je kvalitní podpoříme ho samozřejmě a zejména to, kde se mají posilovat základní práva středomoří, východní partnerství. A, takže děkujeme, ale chtěli bychom ještě znovu um, upozornit na ty dva pozměňovací návrhy, o kterých jsem hovořila. Děkuji nyní za EKR a na Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Mohu být rovněž stručná. Za prvé, blahopřeji panu zpravodaji Michailu Kalerovi k vynikající práci, kterou odvedl i přesto, že zrovna teď probíhala letní pauza. Velkou většinu jeho návrhu můžeme podpořit. Chtěla bych k tomu pouze dodat pár úvah a možná mám ještě pár otazníků. Za prvé, taková technická otázka. My zítra je, eh, je, chceme podpořit jeho ústní pozměňovací návrh, to určitě. Navrhujeme, abychom se drželi návrhu komise, který hovoří o přípravných akcích a projektech. Ehm, je to ten, to je ten projekt, který se týká beztrestnosti. Samozřejmě my všichni jsme proti existenci beztrestnosti, ale jste jsme legislátoři a co se týče rozpočtových věcí, tak musíme být jaksi trochu rozumní a aby nedocházelo k zdvojování prostředků. Musím také připustit, že mám pochyby ohledně UNRWA, ne ohledně jejich účelu nebo opatření této organizace, to samozřejmě ne. To samozřejmě jejich eh, činnost je ušlechtila. Máme také zprávu OSN, která, ale pardon, máme k dispozici zprávu o velice závažném špatném zacházení s prostředky. Takže je důležité nejprve tu situaci vyhodnotit a nepospíchat za těchto okolností s tím, abychom jim nabízeli další peníze. Takže jsou zde určité pochybnosti. Ty pochyby se netýkají samozřejmě hlavního účelu organizace UNRWA, ale toho hospodaření. Také bych vás chtěla požádat, abyste určitě se pozitivně dívali na navýšení těch pozorovatelských misí. Také jsou zde vlastně, také tam ještě určitá eh, spolupráce s OBSE. Musíme se vždycky zamyslet nad tím, jaký, eh, čeho se má, nebo na co má konkrétně plynout to navýšení prostředků. A ještě bych chtěla upozornit na jednu věc, na kterou jsme upozornili v našem pozměňovacím návrhu Jedná se eh, o navýšení v rámci mm, pro EU. Eh, e My jsme, naše delegace poměrně několikrát eh, navštívila Gruzii a viděli jsme, že ta vojenská mise EUMM tam učinila obrovský objem práce za obtížných okolností. myslím si, že za těchto okolností je úloha této mise, této vojenské mise Evropské unie velice důležitá a my bychom to chtěli podpořit. Děkuji a nakonec ještě dám slovo. Pardon, ještě než dám slovo zpravodaj, tak ještě zástupce Zágue NGL, pan Demirel. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Chtěla bych krátce mluvit, mluvit o těch návrzích, které jsme předložili my jako GUE. Řekla bych, že se to dá um, koncentrovat do tří hesel. Ta jedna věc je, je to neposílí opatření zaměřená na ozbrojení, opatření, eh, která slouží odzbrojení, chceme posunout ku předu a eh, také rozpočtové položky, které e, e, vedou k o, izolaci Evropské unie, těch budeme chtít škrtnout. A to v zásadě jsou naše návrhy a možná bych u posledního bodu jen krátce začala. Situace vypadá takto. Ehm, máme kontinuální vzestup mm, e, výdajů e, na Evropské unii a v minulých dvou až třech mm, e, hodinách tohoto zasedání se hodně mluvilo o lidských právech. A v evropských, na evropských vnějších hranicích v současné době jsou šlapána lidská práva a tento leto jsme to bohužel všichni živě zažili. Máme tady agenturu Evropskou unii a ta jenom bez angažovanosti přihlíží. Myslím si, že to je nesprávná cesta. Musíme Eh, sázet na to, abychom eh, bojovali proti příčinám eh, útěku těchto lidí. Místo toho, abychom s Frontexem dělali militarizaci na vnějších hranicích EU. Pak budeme chtít škrtnout toto, tak aby stále více peněz šlo do zbrojních projektů. Nemyslíme si, že to je politicky nesprávné, to opravdu je politicky nesprávné, což co se tady děje na evropské úrovni, ale kromě toho to neodporuje, to odporuje smlouvě, je to ilegální vlastně to odporuje za smlouvě Evropské unie. Odpovídá to, pardon, odporuje to článku 41 od odstavce 2. A proto tato opatření považujeme za špatná v Evropském fondu pro obranu. A Máme tady také právní posudek, který jsme nechali k tomu sestavit a tento posudek nám to potvrdil. Závěrem. Možná jenom krátce taková osobní poznámka, pane Galere. Chci vám také poděkovat za vaši práci, kterou jste odvedl v letní přestávce, ale musím upřímně říct, že dost dobře nechápu, že jste naši, náš návrh posílení rozpočtové položky neobhájil. Například co se týče nukleárního zbrojení a odzbrojení. To nebylo podpořeno. Moc to nechápu, protože když se podíváme na eh, vypo, vypovězení smlouvy INS, myslím si, že to nebylo správné a byla bych to velice přivítala, kdybyste minimálně tu tento návrh s námi byl sdílel a kdybyste ho byl podpořil. Já si myslím, že pro Evropskou unii je to dobré, pro členské státy, pro nás všechny je velice důležité, aby tady nedocházelo k dalšímu jadernému zbrojení. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Jsou ještě další? příspěvky, vidím, že to tomu tak není, tak eh, nakonec dávám slovo Michalu Gálerovi. A připomínám, že za minutu musíme ukončit zasedání. Za tři tady stojí, ale dobře. Děkuji, kolegové, za vaše poznámky. Dovolte mi, abych se dotkl některých otázek v rámci eh, volebních pozorovacích misí, eh, pokud tyto čtyři eh, organizace, pokud vznikl dojem, že tady vznikl nějaký kartel, samozřejmě jsme proti vytváření kartelů a možná bychom měli in kamera v malém kruhu probrat tuto otázku o hm, pozorovacích misí volebních a třeba bychom měli promluvit s příslušnými osobami ať už společně nebo nějak separátně bychom se měli postavit proti tomu, že vznikl tento dojem. Co se týče aktivit e, v Asii, pravděpodobně nemůžeme vykompenzovat všechny e, všechny škrty ze strany USA v této oblasti tím, že přidáme něco do našeho rozpočtu. Když se podíváme na to globálně, tak bychom eh, to, eh, tak bychom to příliš mnoho všechny ty dobré věci, které jsme, které eh, udělala bývalá americká iniciativa, administrativa, tak byly teď seškrtány. Ehm, konkrétně k Indii. Už tady máme takzvané business center EU Indie a možná by to mohlo lépe fungovat. To byl jen takový nápad, který jsem měla spontánně. Dále bezstresnost. No, uvidíme, jak to bude zítra fungovat při hlasování. Mám pocit, že bych v podstatě věci celé té otázky, která je požadována, že bych možná to mohl podpořit, ale mé posouzení je takové, že přestože to podpoříme tady, tak eh, je možné, že si to nenajde cestu eh, přes rozpočtový výbor. Máme spoustu disruptivních politických eh, kroků na vyšších úrovních. Disruptivní pozměňovací návrhy bychom neměli přidávat Ehm, než Neměla by, než se nám podaří dosáhnout genderové eh, rovnosti, je tady argument zv, nadnést otázku nerovnováhy, která existuje, eh, a to bychom měli dělat mm, řádným způsobem, ale ehm, Tímto bychom měli začít. Možná byste to mohli prodat s vašim sociálním eh, médiím a mohli byste to se toho dotknout jako tématu, vynaložit tlak, ale myslím si, že bychom toto neměli podpořit. Co se týče eh, úřady EP eh, e zahraničí, když se na to podíváte zblízka, tak oni posílají pravidelné zprávy o otázkách, které pozorují a mm, mm, píšou to o tom, co dělají. A ti, kteří chtějí být informováni, mohou být informováni a také mohou aktivně klást otázky. Nebo co se týče každodenního jejich života nebo aktivit, můžete navázat přímé kontakty a dozvědět se to, co chcete k UNRA, k rozpočtovému navýšení. Tady chápu to, co bylo eh, předneseno. Byly tady určité věci týkající se eh, eh, navýšení finančního, například drahé cestovní výlohy a podobně. To bychom měli řádně, důkladně prošetřit, ale bych to dal do rozpočtu a potom komise určitě uvidí vnější služby, um, uvidí, jestli dochází k zneužívání prostředků a to by mělo být zastaveno. Neměli bychom toto akceptovat. Co se týče Frontexu, pokud nebudeme chtít, abychom jako veřejné úřady nebo členské státy, pokud eh, nemáme stahovat eh, Eh, ty záchranné akce přenechávat je soukrom iniciativám. Já myslím, že záchrany na moři to jsou veřejné aktivity a ne soukromé. A je tomu tak, tak zároveň eh, nemůžeme snižovat eh, finanční rozpočet. A všechny další aktivity dlouhodobé ehm, a snižování. Ehm, tady zcela souhlasím s tím, že tady jsou dlouhodobé aktivity a roční rozpočet ve vztahu k Frontexu tady bych neměl tendenci to snižovat, rozpočet, spíš naopak. A proto bych toto, tento přístup nepodpořil. Děkuji vám. Děkuji Michalu Galerovi. A mm, děkuji za příspěvky z vaší strany. Tímto můžeme ukončit dnešní zasedání. Um, uvidíme se zítra ráno v 9 hodin a budeme hlasovat. Přeji vám hezký večer v Bruselu.